je eh, ukrajinská pilotka, která seděla ve vězení eh, v Rusku a dnes byla konečně propuštěna na svobodu. A vyšetřování eh, novinářka investigativní Ismailová byla v Azerbajdžánu rovněž propuštěna na svobodu. Asi víte, že Evropský parlament se zasazoval za propuštění obou těchto odvážných žen a i my teď eh, můžeme mít radost z toho, eh, že eh, obě tyto ženy se mohou sledat se svými rodinami. A teď budeme pokračovat. Ogni tanto qualche buona notizia. Ci rasserena. Ora riprendiamo il dibattito. To byla dobrá zpráva, máme z ní všichni radost a teď budeme pokračovat s naší rozpravou paní Tun von Hohenstein. Może najpierw jednak jeszcze kilka słów do mojego przedmówcy. Děkuji.